Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, děkuji vám. Když jsem minulý týden řekl, že se těším, až se znovu uvidíme, Ono se v angličtině říká, dávejte si pozor na to, jaká přání vyslovujete. Ale jsem tu, jsem rád, že jsem tu a vnímám to jako další krok před svým jmenováním, z něhož doufám vyplyne dlouhá plodná spolupráce. Doufám, že se k vám dostali mé detailní odpovědi na doplňujících 23 otázek. Ale na počátek, pokud smím, bych se trošku vrátil a požádal vás, abyste si na chvilku představili, že jsme v roce 2019. Máme před sebou další evropské volby. Blížíme se ke konci práce Junckerovy komise. Nebo možná bych měl říct, dostáváme se ke konci funkčního období první Junckerovy komise. Jaké poselství v ten okamžik předáme voličům, čeho jsme dosáhli ve společné práci v oblasti financí? Velký obrázek pro rok 2019 je, že do Evropy se vrátil Evrop, ekonomický růst, roste pokles nezaměstnanosti, především klesá nezaměstnanost mladých lidí. To je věc, která postihla mnoho zemí na jeho východě a jeho západě Evropy. Tyto země se zotavují, ekonomické zdraví se zlepšuje, Evropská unie je silnější, soudržnější, lépe reaguje na ekonomické a politické obavy našich občanů. A tato unie, mimochodem, zůstává rodinou 28 členských států, včetně Spojeného království. Obnovili jsme finanční stabilitu a silnou bankovní unii, která naopak hrála důležitou roli eh, v silnějším a lepším managementu eurozóny, takže roste prominentní pozice eura jako globální měny. Mnohé členské státy se rozhodly přistoupit k bankovní unii. Důvěra, vzájemná důvěra charakterizuje vztahy mezi těmi, kde jsou uvnitř a venku. Žádná banka už není příliš velká na to, aby padla. Zaručili jsme diverzitu bankovního systému Evropské unie. Banky mají silnější ekonomické bilance. Opět se půjčují peníze, protože opět máme rovnováhu strukturálních reform. Občané důvěřují bankám, protože důvěřují tomu, že jejich vklady jsou tam bezpečí. ECB je uznávána jako dozorčí orgán světové kvality. Stres testy této banky poskytnou přesné výsledky analýz, kterým všichni důvěřují. Spotřebitelé opět profitují z širší volby bezpečných nových produktů za nižších nákladů, jako jsou třeba pence nebo pojištění. 60 let po římských smlouvách konečně vidíme, že se rodí jednotný trh v oblasti kapitálu. Máme jednotná pravidla, která spotřebitelům a investorům poskytují ochranu a důvěru, což je správný rámec pro integrovaný, dobře regulovaný, transparentní, likvidní kapitálový trh ve všech 28 členských státech. Evropa je pyšná na svůj systém finančních služeb a jejich regulaci, která zabraňuje neodpovědnému riskování a to všechno umožňuje společnostem, aby investovali moudře s dlouhodobou perspektivou. Také jsme pišní na to, že jsme zavedli přísný systém mezinárodních standardů, který je uznáván a aplikován všude, včetně rychle se rozvíjejících ekonomik. A možná v roce 2019, krom toho, budeme pišní na svou roli v růstu malých a středních podmiků, podniků, které mají opět přístup k financím, nejsou omezovány jenom zemí, ve které působí. Malé a střední podniky vytváří nová pracovní místa a vedou k tomu, že naše společnost a naše ekonomika jsou bezpečnější. A to samozřejmě pro občany, kteří jsou v těchto firmách zaměstnaní, e, přináší mnohé benefity a profitují z tohoto růstu sektoru malých a středních firm. Ale vraťme se zpět do roku 2014, do současnosti. Nechci předstírat, že to bude mm, procházka růžovou zahradou. Máme silné názory, které neochvějně zastáváme, ale myslím, že můžeme být s ohledem na budoucnost optimističtí, protože mnohé z toho, co pro budoucnost potřebujeme, už máme. Pokud budeme spolupracovat a budeme stát bok po boku, tak se nám podaří vybudovat odolnější, stabilnější a globálně konkurenceschopný finanční servis finančních služeb, který bude prospívat firmám, občanům i obchodu. Pokud se nám to podaří, protože finanční stabilita je podmínkou pro makroekonomickou stabilitu a růst, tak se nám podaří značnou měrou přispět k ekonomickému ozdravění eurozóny a evropské ekonomiky. Ano, bude to chtít velké množství společné práce, ale vím, že tento výbor je na to zvyklý. Chci pokračovat v práci Michela Barniera, abych eh, pracoval na růstu důvěry a spolupráce mezi komisí, parlamentem a samozřejmě členskými státy. Od 1. listopadu budu-li ve své funkci potvrzen, vám slibuji jednoduchou věc. Budu eurokomisařem pro všech 28 a budu pracovat společně s vámi tak pilně, jak jen to umím, aby se nám podařilo tuto vizi uvést do reality. Děkuji vám.